Dámy a pánové, dobré dopoledne všem. Zahájíme už naše zasedání, už jsme přišli o 10 minut našeho času. Bod číslo jedna je přijetí pořadu jednání. Má někdo námitky? Zdá se, že ne, proto jsou tady proto je pořad jednání schválen. Eh, zápis ze schůze, která se konala v červnu, budou považovány za, bude považován za schválený, pokud do konce tohoto zasedání neobdržíme žádné připomínky nebo námitky. Sdělení předsedy. Jako obvykle, toto jednání bude přenášeno živě na internetu. Eh, kromě samozřejmě té části Eh, s vyloučením veřejnosti, což bude tady zasedání koordinátorů. Zasedání výroční eh, konference eh, velvyslanců se bude konat 3. září letošního roku tedy, bude to odpoledne. Obvykle to je skutečně událost na vysoké úrovni a koho to zajímá, jistě by se tam měl dostavit. Dnes od 17 do 18 hodin. Aha, říká pan předseda. To se tedy vztahuje k tomu 3. září, to znamená 3. září bude zároveň pro, probíhá zasedání regionální geografické skupiny s účastí zpravodajů AFETu a INTA. Bude tam eh, zastoupena Asie, Střední východ, Latinská Amerika, Západní Balkán a další oblasti. A samozřejmě naše stálí zpravodajové jsou velice vřele vítáni na tomto zasedání. Dále, další bod na našem pořadu jednání, číslo čtyři. E, přichází na řadu v tuto chvíli a já velice rád zde vítám pana Linase Linkevičiuse, který je ministrem zahraničních věcí e, Litvy. Zastupuje zde úřadujícího předsedu Rady a pohovoří o prioritách litovského předsednictví v oblasti politiky mezinárodního obchodu. Začnu tím, že pana ministra přivítám. Děkuji, že jste přišel. Doprovází eh, pana ministra paní eh, Raza ne? Ano, to je obvyklá koncovka ženských příjmení v Litvě která je. Je to tady důležitý rozdíl, který odlišuje mužská a ženská příjmení v Litvě. A na úvod dám slovo našim hostům tedy, aby mohli uvést svůj příspěvek. Ale ještě než dám slovo panu ministrovi, tak dovolte, abych vám připomněl, že jsme Eh, vyslali v květnu delegaci, já jsem ji vedl, a ve svých složkách máte zprávu z průběhu této delegace. Ještě bych eh, měl dodat, že jsme se setkali s celou řadou vyjednavačů, kteří se zabývají obchodní a eh, investiční politikou, včetně pana ministra Linkevičiuse, paní prezidentkou Grybauskajte a také s poslankyněmi a poslanci eh, litevského parlamentu, také jsme navštívili fotovoltaickou elektrárnu a tak dále. Byla to velice příjemná návštěva. A já osobně jsem z toho učinil závěr takový, že Litva je velice dobře připravena na to, aby zvládla své první předsednictví eh, v Radě EU. Pane ministře, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane profesore Moreiro, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jsem velice vděčný a poctěný, že zde mohu vystoupit. Já jsem také býval poslancem a proto vím, jak je důležité eh, zachovávat, udržovat vztahy, informovat se navzájem a proto tady jsem připraven toto rozhodně dělat v roli úřadujícího předsedy Rady EU. Budeme vzájemně si vyměňovat informace a tak by to skutečně mělo být. Jsem velice vděčný, že váš výbor v čele s panem profesorem Moreirou přijel do Litvy. Bylo to rozhodně velice užitečný začátek celého procesu. Dovolte, abych pohovořil o našich vlastních prioritách našeho předsednictví. Eh, rozhodně se snažíme tady znovu jak si neobjevovat Ameriku, protože Ameriku už někdo objevil a eh, my tady se budeme snažit zachovat kontinuitu především. A tady bych chtěl eh, říci, vyslovit veliké díky našim irským přátelům z irského předsednictví. V roce 2004, když my jsme vstoupili do EU, tak probíhalo irské předsednictví a teď vlastně je to symbolické, protože převz, sami přebíráme předsednictví od opět irských kolegů, takže je to skutečně taková emocionální kontinuita také. Kontinuita je skutečně klíčová a to znamená, že to, čím se zabývalo irské předsednictví, tím budeme eh, se zabývat i my, protože, jak eh, asi víte, eh, existuje takzvaný program předsednického tria, to znamená my společně s řeckým a irským předsednictvím tady se budeme zabývat stejnými prioritami. My definujeme takové tři hlavní pilíře našeho předsednictví, tedy důvěryhodná Evropa, silná Evropa. Eh, co tím myslím vlastně, důvěryhodná Evropa? Důležité je tady skutečně klást důraz na finanční fiskální disciplínu, na to, abychom zajistili, že jsme schopni se vyrovnat s krizí, najít východisko z této situace a abychom přesvědčili vnější trhy, že stále jsme a nadále budeme jedním z hlavních hráčů na globální scéně, hospodářským hráčem, silným hráčem. Důvěryhodná Evropa také znamená bankovní unii a také to znamená, že občané musí mít takový pocit. Nezapomeňme, že letos máme rok evropských občanů. A to by nemělo být jenom nějaké heslo. My jsme někdy velice kreativní, pokud jde o hesla, ale eh, ta hesla se potom musí skutečně v praxi nějakým způsobem eh, projevit aby tady občané věřili v Evropu. A to je náš úkol, váš úkol, rozhodně úkol našeho předsednictví. To znamená, důvěryhodnost to je jedním z nejdůležitějších pilířů a priorit. Růst. Růst samozřejmě má eh, co dělat s jednotným trhem. Tady skutečně jde především o provádění jednota, eh, jednotného trhu, zaměření na digitální agentu, eh, vytváření pracovních míst, inovace, investice a tak dále. Samozřejmě zaměstnanost to je jednou z největších výzev pro nás všechny. A ještě jednou zopakuji, co všichni asi víme, a sice, že 25% mladých lidí v, Evropě, v Evropské unii je v tuto chvíli nezaměstnaných. E, to je samozřejmě nepřijatelné, v některých zemích je to dokonce více než polovina mladých lidí. A teď je tedy třeba se zamyslet nad tím, co můžeme s ním udělat, jak můžeme pokročit dále, jak můžeme lépe pochopit tyto problémy přímo v praxi když tedy máme takovéto strašlivé statistiky. Takže zaměstnanost to tedy bude ve výsledku v podstatě jedna z našich naprosto nejvyšších priorit. Otevřená Evropa, to skutečně tedy eh, souvisí s opravdovou otevřeností, to znamená, jde o trialog s třetími zeměmi, eh, s procesem rozšiřování, přístupu. On, ono to rozšiřování v některých hlavních městech není úplně nejpopulárnější otázkou, ale já, my si myslíme, že skutečně je potřeba pokračovat v tomto procesu a to proto, že je to taková páka eh, která nám pomůže ovlivnit eh, naše skutečné priority i v praxi. Taky máme celou řadu zemí, které, se kterými máme asociační dohody, dohody o přidružení. A jak už jsem řekl, jakožto předsednictví nemůžeme tedy být eh, jaksi stranit někomu, musíme být skutečně eh, nestraní, ale rozhodně se chceme snažit především o podporu tohoto zbližovacího procesu, chceme se snažit na pomoci těmto třetím zemím přiblížit se evropským myšlenkám, hodnotám a mm, si myslím, že nemůže nikdy uškodit. A další priorita jsou samozřejmě partnerství. A to nemáme na mysli jenom východní partnerství, což bude jedna z našich priorit, protože na konci listopadu proběhne summit ve Vilniusu. Pokud budete mít nějaké mm, otázky, tak o tom samozřejmě pohovořím eh, více, ale i jižní partnerství je důležité a cel, celkově všechna partnerství je to důležité pro Evropu. Jsme tady v Evropském parlamentu a proto všichni víme, jak důležité jsou vztahy s vnitrostátními jednotlivými parlamenty, národními parlamenty a eh, proto tady národní takzvané priority jsou důležité, vůbec, eh, vůbec nejdou proti těm, tomu obecnému směru, kterým jde Evropská unie. Byly stanoveny v souladu s těmi třemi prioritami, o kterých jsem teď hovořil. Tyto tři priority, eh, tyto národní priority jsme také integrovali do našich hlavních pilířů. Za prvé jde o interní energetické trhy. Eh, to není jenom národní zájem Litvy. Eh, rozhodně nepochybuji o tom, že to je téma pro všechny je to důležité téma naší politiky i bezpečnostní politiky, protože se nejedná jenom o hospodářskou záležitost. A e, i představitelé členských států najednou rozhodli, že je třeba dokončit jednotný trh s energií do roku 2014 a musíme tady skutečně propojit ty jednotlivé ostrůvky energetické a my se na to musíme tedy zaměřit. Během našeho předsednictví budeme velice pilně pracovat na tom, abychom vypracovali právu, zprávu o pokroku, pokud jde o dokončování jednotného trhu s energií, abychom vypracovali seznam společných zájmů, který s tím také úzce souvisí, a abychom také připravili závěry pro vnější trh s energií. To je naprosto zásadní. A dovolte, abych tady uvedl jeden příklad, který je velice důležité eh, abychom všichni rozuměli dobře tomu, co tím myslíme tím vnějším trhem s energií že tady my jako Evropané musíme mluvit jedním hlasem ve vztahu s třetím zemím. Také jde o jadernou bezpečnost, protože to také souvisí s energetickou bezpečností. Tady mám tady příklad Běloruska, já jsem to včera už říkal na zasedání výboru AFETu, ale opakuji to tady opět, protože je to dobrý takový uh, ilustrativní příklad. V této zemi se buduje jaderná elektrárna, je 40 kilometrů od našeho hlavního města, protože je to tady tolik kilometrů od hranice. A říká se, že tato elektrárna se vystaví velice levně, protože jinak je to příliš drahé. A samozřejmě asi si všichni uvědomujete, jaké otázky eh, s tím souvisejí. Především s bezpečností tady. Takže eh, já chci tím říci, že jsou tady otázky bilaterální, národní tady obavy, to samozřejmě nechceme nakládat takovéto břímě, jak se na eh, tu multilaterální úroveň, na úroveň EU. Nicméně já jsem přesvědčen, že záležitost eh, jaderné bezpečnosti na hranicích Evropské unie je na, naším společným zájmem, společnou obavou a mělo by se to stát jednou z priorit našeho předsednictví. To znamená vnitřní trh s energií. Dále makroregionální politika, to také chci zmínit. Eh, především tady máme Radu pro Baltické moře, máme velice dobrou spolupráci, tradice, už dědictví z minulosti vlastně. A je tady celá řada aspektů, které nesouvisí jenom s spoluprácí, ale také s integrací. Skutečně máme něco, co můžeme sdílet, co, čím můžeme přispět do toho společného košíku a to je tady jeden z pilířů rostoucí Evropy. To znamená makroregionální spolupráce. Potom jsou tady e, další dvě priority, které jsou definovány jako naše národní priority. A to je tady to východní partnerství, o které jsem již hovořil, a také ochrana vnějších hranic Evropské unie. To znamená tolik k našim prioritám. Během našeho předsednictví, když jsem e, říkal vlastně, že naším prioritou je růst, tak v Litvě je to skutečně velice Eh, důležité, protože obchod tvoří největší část našeho HDP a to znamená, že to také bude muset nutně eh, tvořit největší část našeho budoucího růstu v EU. A je třeba tento růst tedy e, správně řídit a to není možné, aniž bychom si správně nedefinovali priority v oblasti obchodní politiky. Takže my chceme zajistit kontinuitu, pokud jde o vnější trh, vnější obchod EU, to znamená za prvé otevírání nových trhů pro nové, nový vývoz, prostřednictví tedy e, nových ambiciozních komplexních e, dohod o volném trhu a dále konkurenceschopné postavení evropských firm ve světě. A to díky novému e, lepšímu právnímu rámci. V dnešní době vlastně Evropa stojí před dvěma historickými příležitostmi. Nepochybuji, že o tom budou ještě mm, probíhat diskuze, ale Eh, je tady první příležitost eh, a jak víte, tak v pondělí eh, skutečně začalo komplexní velice vyjednávání se spojenými státy. To, ten začátek jednání probíhal velice dobře a doufáme, že tady bude pokračovat ve stejném duchu. Parlament vždycky podporoval další rozvoj obchodních vztahů mezi EU a USA a my tady velice pozorně sledujeme eh, stanoviska Evropského parlamentu, názory Evropského parlamentu, tak jak byly prezentovány v dokumentu z 23. května. Chceme samozřejmě dále posílit a prohloubit obchodní vztahy mezi EU a USA a tato eh, dohoda o volném obchodu by tedy měla umožnit nám, abychom plně využili eh, potenciál tohoto přesatlantického obchodu a aby se tady také přelévaly ty pozitivní efekty z jedné země do druhé. Myslím si, že je to hrozně proveditelné a tady bych chtěl opět velice poděkovat irskému předsednictví, které mělo velice těžký mandát v, této, v tomto smyslu. A chtěl bych velice pochválit irské předsednictví eh, za eh, tu obrovskou práci, kterou do toho vložili a která nakonec vedla ke schválení mandátu pro ta vyjednávání, která v tuto chvíli vyjednávají. Také se budeme snažit být maximálně ambiciozní v těchto oblastech. Přístupy na trh, regulační otázky a růst, to znamená vyrovnávání se s globálními příležitostmi a problémy, protože jenom tímto způsobem můžeme tady vytvořit nové, lepší standardy pro celý svět. A opět, toto není příliš ambiciozní, je to něco, co se nám může podařit, pokud tedy budou závazky na obou stranách. E, my se do těchto vyjednávání tedy vrháme s nadšením, ale zároveň jsme realističtí je to příležitost pro to, jak zblížit naše regulatorní rámce a jak tedy eh, odstranit překážky pro trh. Další historická příležitost souvisí s tím, že můžeme více přiblížit země východního partnerství Evropské unii. A očekáváme, že eh, tento summit blízkovýchodního, tedy pardon, východního partnerství v listopadu právě povede k tomu, eh, že budeme moci prohloubit eh, naši spolupráci. A chtěl bych říci, že skutečně můžeme do to, ještě konání tohoto summitu podepsat asociační dohodu s Ukrajinou. V tuto chvíli ještě tady vyjednávání nejsou úplně u konce, eh, musíme ještě na tom plně pracovat, ale v tuto chvíli jsme všichni velice flexibilní a skutečně je v našich silách, které abychom udělali více za více. Pokud oni, pokud naši partneři tady skutečně splní své závazky, budou připraveni, tak budeme připraveni i my a to je velice důležité. Čas je samozřejmě také důležitý, nicméně, ačkoliv nám už mnoho času nezbývá, tak je to stále ještě možné. Pokud rada například v říjnu rozhodne, že je možné podpis uskutečnit, tak pokud se to nepodaří anebo pokud eh, tento souhlas rady bude vysloven i v listopadu, tak to stále bude možné, protože komise a my na tom neustále pracujeme a to je dobrá zpráva, protože skutečně nemarníme čas. A další věc, kterou, kterou bychom také měli e, zmínit, že skutečně oni si musí zvolit, zda chtějí nebo nechtějí a musí skutečně splnit své závazky. Eh, oni se vždycky nás ptají, proč se nás neustále ptáte na to, jestli jsme se rozhodli eh, pro přibližování k EU a tak dále. Když, a protože nedávno, když jsme eh, podepisovali memorandum pro spolupráci v celní oblasti a tak dále, tak jsme se skutečně zeptali znovu, jak jste se zvolili, jaká je vaše volba. Oni si totiž vyjednali status pozorovatelů, je to pochopitelné, je to chytré řešení, je to pro ně důležité. Nicméně jsme jim právě řekli, našim ukrajinským partnerům, že pokud chtějí jít nad rámec tady eh, té dohody o volném obchodu eh, a té celní unii, tak nebudou moci se více přiblížit EU. Zároveň ale samozřejmě není třeba a není ani moudré zcela eh, zpřetrhat vazby s východními, jejich východními sou, eh, sousedy, s eh, Ruskou federací. Nechceme, aby bořili vše, co se jim podařilo vybudovat, ale je to eh, nicméně velice důležité rozhodnutí. Často zaznívají otázky, jestli to bude řešení tady pro ukrajinskou stranu, která bude zcela bezbolestná a my odpo- odpovídáme, že to nebude zcela bezbolestné, ale bude to také pro ně znamenat obrovskou příležitost. Evropská unie představuje trh 500 milionů občanů. Opět tady připomínáme ukrajinské straně, že to je jejich volba. My nemůžeme rozhodnout za naše ukrajinské partnery, musí si to rozhodnutí provést sami, ale musí ho provést transparentně. To znamená, prosím, vysvětleme si nejdříve, co kdo dělá tak to třeba u toho memoranda o porozumění nebylo. Mám ještě několik minut, pane profesore? Jste velice liberální, děkuji vám. Eh, pokud jde o další dohody a vyjednávání, která probíhají, pokud jde tady o asociační dohody, jako třeba eh, jsou země typu Moldavy, Gruzie, Arménie, tak my jsme nedávno blahopřáli Moldavě k tomu, že se jí podařilo ukončit tento velice důležitý eh, pokrok. Eh, byl to pro ně veliký úspěch, přestože měli jisté politické vládní problémy, tak se jim podařilo eh, včas vyřešit tu situaci, která v, Kišině, v Kišiněvě v tu chvíli probíhala a skutečně v tuto chvíli by měl začít fungovat ten princip více za více. To znamená, oni udělali e, něco, splnili své závazky a proto i my jsme připraveni něco udělat. A i komise se zavázala k tomu, že skutečně se vynasnaží co nejvíce, aby tato dohoda byla ještě připravená eh, do eh, doby, než proběhne tento východní summit. Je to rozhodně proveditelné a možné. A to samé můžeme říci ve vztahu ke Gruzii, protože v tuto chvíli už téměř je vše dokončeno. To samé platí vlastně i pro Arménii. Všechno by mělo být vlastně připraveno do, ještě do konce července a pokud tomu tak bude, potom do Vilniuského summitu budeme také schopni připravit příslušné dohody a to by bylo samozřejmě vynikající. Evropská politika sousedství, jak jsem řekl obecně, litevské předsednictví bude tady věnovat náležitou pozornost oběma rozměrům, to znamená východnímu i jižnímu. Neznamená to, že se budeme tady zaměřovat jenom na východ a zapomeneme, co se děje na jihu. Ve Vilniusu proběhne i několik akcí, které se budou zaměřovat na jih. Budeme se, podělíme se i s eh, našimi vnitrostátními zkušenostmi a to skutečně nejsou jenom slova, toto je velice důležité. Takže se pokusíme zajistit konzistentní přístup, budeme nadále posilovat hospodářské vazby se zeměmi Euromedu. Zároveň probíhají paralelní vyjednávání s Marokem. Víme, že to není jednoduché, ale je to velice důležité. A také existuje možnost, že bude eh, možné během našeho předsednictví ještě eh, navázat nebo začít vyjednávání o eh, dohodách o volném obchodu s dalšími zeměmi Euromedu, například Jordánskem, Tunisem a tak dále. Pokud jde o další strategická partnerství EU, tak tady očekáváme dobrý postup ve vyjednávání s Japonskem a potom jsou tady další potenciální partnerské země, eh, ale samozřejmě vyjednávání s Japonskem bude možné dokončit pouze v případě, že Japonsko skutečně dosáhne pokroku v těch klíčových zájmových oblastech pro Evropskou unii. Například především tady eh, snižování eh, netarifních, necelních bariér. Náš mandát zcela jasně hovoří o klíčovém tady paralelismu, o tom, že tady je třeba jak snižovat celní překážky, tak ty necelní. Eh, zahájíme také ke konci našeho předsednictví revizi tohoto vyjednávání, tohoto mandátu. Je velice důležité to, že jak rada, tak parlament chtějí skutečně, aby toto, v tomto vyjednávání byly dosaženy ambiciozní výsledky. Vyjednávání s Čínou bude také vel, mít velice vysokou prioritu našem vyjednávání. Rada tady rozhodne o mandátu, dá komisi mandát, který eh, nám pomůže vyjednávat jak o investiční investičních prioritách, tak o přístupu na trh. Bude to tedy skutečně velice zajímavá diskuze. A my doufáme, že toto vyjednávání o investicích ještě zahájíme během našeho předsednictví. Dále Rusko, o tom možná budeme hovořit později, ale chci jasně říci, že to je samozřejmě velice důležitý eh, strategický partner pro Evropskou unii. Pokud jde o obchodní podmínky pro evropské podniky, tak to je naprosto nezbytné a to je nezbytné eh, i pro ruské podniky protože téměř před rokem eh, eh, během vyjednávání VTO se nám nepodařilo eh, nijak vylepšit situaci. Evropská komise se tady snažila velice přesvědčit Ruskou federaci o tom, aby zlepšila situaci nejenom jednou, ale mnohokrát, možná až příliš často. A v praxi vidíme, že tady výsledky jsou spíše neúplně dobré. A Máme tady třeba ty diskriminační podmínky, které se týkají motorových vozidel a tak dále. Ale samozřejmě pro Evropskou unii jsou velice důležité obchodní toky s Ruskem. E, máme zájem na tom, aby se Rusko stalo spolehlivým partnerem v rámci VTO. A stručně chci zmínit, že my všichni víme, že e, vyjednávání o volném obchodu s Kanadou a s Indií jsou velice blízko ke konci a doufejme, že v následujících měsících se nám podaří vysvětl, eh, dokončit ještě ty nedořešené otázky. Také eh, probíhají vyjednávání o FTA s eh, rychle rostoucími azijskými zeměmi. Těšíme se na dohodu na zahájení vyjednávání o této dohodě se Singapurem ještě během našeho předsednictví. A také se budeme snažit o pokrok ve vyjednávání s Malajzí, Větnamem, Tajskem a tak dále. Toto všechno je na našem programu. Pane předsedo, také Chci říci, že Brazílie chce pokročit eh, ve vyjednávání, s, tedy našem s Mercosurem. My vlastně v tuto chvíli eh, vnímáme různé signály z této části světa. A eh, doufáme, že tady dojde k rozumné nabídce přístupu na trhy těchto zemí. Další bilaterální vyjednávání samozřejmě také eh, probíhají, ale je důležité, abychom se snažili také o multilaterální vyjednávání na úrovni EU. E, e VTO nadále je a doufáme, že i nadále bude velice důležitým partnerem. Eh, v prosinci proběhne na Bali eh, MC konference MC9 a asi se všichni Eh, shodneme, že usnadnění obchodu skutečně musí být jaksi klíčovou prioritou jakékoliv naší politiky a úspěš, úspěchy, eh, jestli se nám jich podaří na Bali dosáhnout, tak budou skutečně zásadní pro budoucí směřování VTO. Tak, co se týče legislativy, tak samozřejmě my chceme co nejlepší právní podmínky pro obchodní spolupráci eh, s Evropskou unii. Samozřejmě to je zcela zásadní. Rád bych opravdu ocenil práci vaší, vašeho výboru, ale také vás, pane profesore Moreiro. Samozřejmě děkuji i irskému předsednictví, děkuji opravdu všem za práci na balíčku Omnibus. My samozřejmě víme, že ta práce byla velmi náročná, velmi složitá, přesto se nám to ale podařilo, takže já opravdu velmi děkuji. Myslím si, že ty výsledky výsledky jsou velmi dobré. Pokud bude tedy, my víme, že naše předsednicí bude chtít pokračovat ve stejném duchu, to znamená, že se budeme věnovat těm iniciativám, které již máme na stole. To znamená, že nám půjde samozřejmě o finanční zodpovědnost, bude nám o řešení finančních konfliktů a Eh, také už eh, máme připravené triology také s Evropským parlamentem. Půjde samozřejmě také o eh, veřejné zakázky, půjde o spoustu dalších cílů, na kterých jsme se shodli. Samozřejmě, že ještě ale neexistuje konsenzus o tom, jakým způsobem se k těm kýženým výsledkům dostaneme. A my, to je vlastně náš úkol najít tu správnou cestu. Rada se ještě samozřejmě zabývá ještě modernizací toho nástroje pro obchodní vztahy, modernizaci obchodních obchodních eh, vztahů. Takže to by asi bylo všechno, i když já jsem se to snažil trošičku zestručnit, přesto jsem možná asi hovořil eh, trošičku déle, to znamená, to je vše, co se týče těch, eh, té vlastně obchodní politiky a našich priorit v této oblasti. Děkuji, takže teď budou mít slovo koordinátoři nebo jejich náhradníci, takže začneme s EPP. tuto chvíli již musím nastavit i nějaký časový limit pro vaši řečnickou dobu, to znamená, chci říct, že máme přibližně půl hodiny. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Pro mě je opravdu velkou ctí, že jste přišel za námi eh, do výboru, abyste nám pohovořil o prioritách a strategiích vašeho předsednictví. Vy jste eh, říkal, že pro vás půjde, eh, že vám půjde o ty investiční dohody a o co nejlepší, jak se dohody o volném obchodu. Hovořil jste také o inkluzi a o spolupráci s těmi současnými partnery. TTPI e je samozřejmě velmi důležitou složkou, protože tady jde o obchodní vztahy mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unii. Ale jde také o volný obchod i s jinými strategickými partnery, nepouze se, se Spojenými státy americkými, ale také s Kanadou a s Japonskem. E, mimo jiné, ale tady máme také dohodu o volném obchodu s Čínou. V souvislosti se současným eh, stavem vyjednávání s USA se chci zeptat, jak eh, vy vnímáte ten stav eh, našeho jednání s Kanadou, protože my si uvědomujeme, jak strategický a důležitý partner je Kanada, protože tady hovoříme asi o 28 miliardách euro a e, já se chci zeptat, zdali si nemyslíte, že opravdu nastal ten čas, abychom konečně tu e, dohodu o volném obchodu s Kanadou e, podepsali, protože je to opravdu strategický partner. A chci se také zeptat, jak se stavíte k Arménii, k, ke Gruzii a k Moldově a k dohodám o volném obchodu s těmito zeměmi. Myslíte si, že už tedy ta jednání nějakým post postoupí, pokročí. Já neříkám, že samozřejmě za vašeho předsednictví musíte všechny tyto dohody uzavřít, ale jak se k tomu stavíte? Děkuji. Pan Lange. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, Děkuji vám za to, že jste nás zde navštívil a děkuji vám také za velmi komplexní představení vaší politiky. Chtěl bych eh, říci takovou připomínku k té obecné části vašeho příspěvku a to, že jste hovořil o tom, že se eh, musí posílit Evropská stránka věci energetické politiky a že to je v popředí vašich zájmů. A na druhou stranu jste hovořil o vyjednávání, eh, které se vedou mezi radou a, a vyšetřovacím výborem, týká se to zahraniční politiky. A také, že se to týká posílení evropské stránky a potom také otázka suverenity a že na radě eh, budete muset eh, přesvědčit o tom, že energetická politika také spadá pod zahraniční politiku EU. Já bych se chtěl eh, vrátit k té dohodě s USA. Nejdříve tedy dva body. Nejdříve ta otázka, která se týká toho, jako, jaké ujištění máme ze strany Spojených států ohledně toho, že existuje stále větší skepse, například eh, ze strany naší eh, politické strany ohledně tohoto vyjednávání. Nejed, a aby se tedy aby nás Spojené státy eh, ujistily o tom, že nebude pokračovat žádná ta špionáž eh, z jejich strany a že se zajistí ochrana osobních údajů, protože já si nedokážu představit, že si navzájem budeme důvěřovat během vyjednávání, eh, pokud tato otázka nebude vyřešena. A za druhé, jak realistické to je mít takovouto komplexní dohodu, protože když to potom nebude schváleno v Kongresu Spojených států amerických, a samozřejmě tam eh, dojde k úpravám legislativy, třeba i u nás na úrovni spolkové eh, vlády Německa či v jednotlivých eh, státech, které tvoří USA. My se tedy musíme soustředit tedy na to, abychom měli plody tohoto dohody. Takže aby to netrvalo věčně, tak jako s eh, Kanadou, ale prostě abychom se soustředili na to důležité. Potom eh, Čína. Eh, jak posuzujete otázku vyjednávání té dohody o investici a jak bude to ovlivněno těmi konflikty? Je to tedy realistické, protože hm, tady jsou konflikty ohledně dumpingu a jestli to může mít vliv na jednání o dohodě o investicích. Děkuji. A za, za Alde pan Kaza? Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, аз... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych rád řekl, že za irského předsednictví naše spolupráce s radou byla opravdu velmi dobrá. Hlavně co se týče té rámcové směrnice o makrofinančním nástroji se třetími zeměmi. Komise nemohla souhlasit eh, s těmi hlavními prvky, na kterých jsme se shodli s radou. Nicméně já věřím, že za litevského předsednictví se nám podaří na této složce dále spolupracovat a pokročit v ní. Vy jste říkal, že jste optimistou v souvislosti s těmi asociačními dohodami nebo dohodami o přidružení, eh, co se týče Ukrajiny. Vy jste říkal, že půjde tady v podstatě o prohloubení této dohody. A říkal jste také, že se ta dohoda podepíše na samitu v říjnu nebo v listopadu. Ale já bych se chtěl zeptat, Můžete si být opravdu jistý, že k té dohodě dojde? že Ukrajina se opravdu bude držet těch eh, závazků a bude plnit své povinnosti, protože byly stanoveny určité časové lhůty. Ano, tato dohoda bude výhodná pro obě dvě strany a my doufáme, že opravdu bude tedy obohacující a výhodná pro všechno. Pro všechny. Co se týče jednání a dohody s USA, Evropský parlament přijal usnesení, v němž Evropský parlament vyjadřuje své naděje, že ta takzvaná jaksi eh, kulturní akceptance bude zohledňována v průběhu jednání. A já se chci zeptat, jestli tady vidíte nějaký potenciál konfliktů nebo problémů, které by mohly vzniknout během vyjednávání. Také se chci zeptat, jak můžeme dojít k nějaké společné dohodě nebo k nějakému obecnému pří, eh, přístupu ještě předtím, než začnou vyjednávání. Dále EKR, Kristiana Scardini. ministro. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám, pane ministře. My jsme přesvědčeni o tom, že ta dohoda se Spojenými státy je velká příležitost, ale určitě si pamatujete, že eh, Spojené státy mají ochranné označení eh, pro většinu výrobků, které se dovážejí, zatímco Evropská unie vzhledem k opozici rady Eh, zamítla nařízení, o kterém hlasoval parlament před několika lety a nyní máme nové nařízení. A v tomto novém nařízení v článku 7 je znovu eh, tato definice, která je důležitá. My se snažíme eh, podepsat dohodu s Kanadou a doufáme, že to stihneme co nejdříve přes eh, veškerá spoždění. Kanada je jednou ze zemí, která má za to, že ochranné označení je zárukou pro spotřebitele. Proto já se ptám, vy jakožto zástupce rady nemáte za to, že bychom neměli rychle zvážit eh, tuto otázku a udělat eh, všechno pro to, aby to nařízení kterým jsme se zabývali, tak aby eh, se celý ten proces mohl dokončit během tohoto volebního období. tak aby Evropa se nedostala do uh, situace, která bude znevýhodněná v porovnání se Spojenými státy. Další věc, eh, kterou se budete zabývat, to jsou nástroje pro uh, hájení obchodních zájmů. Neměli bychom zrevidovat tyto normy, které neexistují ve Spojených státech a v jiných zemích, kteří jsou obchodními partneři a kteří eh, podle našeho názoru eh, mají, eh, jsou na úkor evropské produkce. A další věc, co má v plánu rada pokud jde o fotovoltaickou energetiku, kdy se přistoupí k jednotlivým rozhodnutím, je to velmi důležité pro Evropu. Ta opatření nejsou správná, co se provádí na trhu a tuto kvalitu musíme hájit. Takže já doufám, že Rada bude solidární s komisí a s parlamentem. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur... Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu ministrovi. Já bych se chtěl zmínit o několika záležitostech, které ale už zde zmínili předřečníci. Vy jste hovořili o flexibilitě s eh, jednáním eh, s Ukrajinou a já bych tedy chtěl vědět, tato terminologie zapadá do podmíněnosti ze strany rady. Jedná se o e, ústavní reformy a e, právního systému na Ukrajině. Když hovoříte o flexibilitě, abychom tedy hovořili jasně, máte za to, že tato dohoda bude moci být podepsána, aniž by Ukrajina ukončila a e, vyřešila otázku paní Timošinkové. E, za druhé, veřejné trhy. Vy jste hovořil o významu e, vyjednávání ve veřejném sektoru. Rada ví, jak to vypadá s hodnocením Evropského parlamentu ohledně všech studií pro posouzení dopadu Evropské unie, protože tam se zjistilo, že veškeré výpočty Eh, komise nebyly správné, protože tam byly náklady, které nebyly posouzeny správně, co se týče těch veřejných trhů. A proto já nevím, jestli vy jste eh, měl čas eh, posoudit tato čísla a to, že Evropský parlament došel k svým samostatným výsledkům. Otázka důvěryhodnosti. Důvěryhodnost je ve hře. Jedná se o dvě témata. Za prvé, eh, fotovoltaická energie Čína. Evropská komise poukázala na to, že bychom měli přidat 88 k prodejní ceně mezinárodních, mezinárodních eh, k cenám, k eh, čínským cenám, abychom zapránili dumpingu. Evropská unie je v tomto rozdělená. Existují na to odlišné názory v radě Eh, bohužel kvůli eh, paní Merklové a je to eh, vněšování ze strany Číny, také pokud je o státy EU, je tam hrozba ohledně investic. A jak budete přistupovat k této důvěryhodnosti EU? A další věc, pokud je o důvěryhodnost, tak situace ohledně prism v USA. Evropský parlament je také rozdělen, neexistuje většina, která by byla pro přerušení eh, vyjednávání. A Evropská unie se zdá, že v této záležitosti eh, spíše eh, se podrobila těm hrozbám USA, než by vystupovala jako důvěryhodný eh, partner. Vy jste ministrem zahraničních věcí, víte, že to není pouze otázka obchodní, ale musíme tedy si vyjasnit, jestli je Evropská unie politickou silou či ne. A potom další věc, transparentnost, důvěryhodnost. Neexistuje důvěryhodnost bez legitimity. Eh, Američané vědí více o vyjednávacím mandátu EU než občané EU. A vy si myslíte, že to je problém nebo ne? Děkuji ještě Gue. Pan Trolls. Prezident, danke, minister. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Eh, vy jste nám eh, předložil velmi komplexní program a povořil jste o jednotlivých těžištích a dovolte mi, abych vám položil konkrétní otázky. Mně tady chybí explicitní vysvětlení dvou velkých významných událostí. Vy jste hovořil o konferenci v prosinci a k tomu Mm, bych chtěl více informací, eh, jak se eh, připraví ehm, eh, rada také na konferenci na Bali a potom také, jakou má pozici rada k těm k té kolečku na Doha a jak by měl vypadat obecně ten víceletý rámec, jak má vypadat struktura. Potom za druhé v září byla, eh, bylo G20 eh, summit eh, v Petrohradu a hovořilo se o tom, že je velmi důležité, aby se posílily hospodářské a politické vztahy no, v rámci sousedství, ale já si myslím, že musíme mnohé učinit také, pokud jde o vztahy s Ruskem. A zde bych v této souvislosti chtěl vědět, jak nahlížíte na další jednání, pokud je také o celní unii s Ruskou federací, Kazachstánem, Běloruskem a e, případně s jinými státy e, bývalého Sovětského svazu. A potom, pokud je o otázku energie a této problematiky, e, vy jste tomu přikládal opravdu velký význam a minulý týden se o tom eh, jednalo. Byl to eh, panel pro eh, udržitelnou energii v rámci G20. Jaké stanovisko bude mít předsednictví rady, pokud jde o dvoustrannou spolupráci po tom, že stroskotal Nabuko. A potom další věc k Číně. Čína už uznala, že pokud jde o zdroje a pokud jde o své hospodářství, tak už je na pokraji eh, využití svých zdrojů, tedy vyčerpání a eh, jedná se tedy o zabezpečení energii. A to vše je na straně USA tedy ta, eh, ty možné eh, rozhovory, jednání s Čínou, musíme to zasadit do globálního kontextu a jak eh, vnímáte tady tuto otázku těch necelních překážek a jak na, se na to díváte na vyhlídky do budoucnosti, pokud je o energetiku a průmysl a jak se, jak to vyřešíme s otázkou těch eh, levných eh, výrobků, které se dostávají do Evropy, pokud eh, jde o TTIP. A to je všechno. Děkuji. Uh, for uh, the time saving, let's mix together. Tak, a teď to trošičku pozměníme, to pořadí. A teď už to budou pouze, bude to vždy jedna minuta, protože ty, kteří budou hovořit. A Maritě Šaké začíná. Děkuji. Budu velmi stručná, protože už bylo řečeno velmi mnoho velmi důležitých věcí, hlavně v souvislosti s vyjednáváním z USA. Samozřejmě tady Opravdu potřebujeme zajistit důvěryhodnost celého toho procesu. Musíme se ujistit, že také začleníme opravdu všechny zainteresované aktéry, protože tady jde o dohodu pro lidi, o lidech. Ale chci se zeptat na jednu velmi specifickou věc, která je opravdu velmi důležitá, protože samozřejmě víme, co se odehrává v poslední době okolo prism. To znamená, jakou roli hrají technologie v naší zahraniční politice. Myslím si, že jsme se tomu vůbec nevěnovali v našem zákonodárství a proto se chci zeptat, jaké jsou vaše ambice a vaše cíle v souvislosti s těmito zákony, které se týkají právě kontroly exportu a všech technologií dohledu a kontroly.

protože tady hovoříme opravdu velké oblasti stínové ekonomiky, eh, a která zcela zásadně ovlivňuje naše strategické cíle, cíle Evropské unie. Myslím si, že tady máme opravdu velmi neregulovanou oblast, která je velmi neprůhledná, nikdo neví, kdo přesně se v té oblasti pohybuje a já si myslím, že se tomu určitě musíme v budoucnosti věnovat. Takže si chci zeptat, co vy plánujete v tomto smyslu. Děkuji SND, George Kutaš, minutu. Děkuji, pane předsedu, v první řadě řadě vám děkuji za to, že jste přišel na tuto výměnu názoru k nám do výboru. Budu velmi, velmi stručný. Vy jste zmínil jednu velmi důležitou práci, nebo jedno velmi důležité slovo a tím je důvěryhodnost a důvěra. Protože my samozřejmě chceme zajistit volný pohyb eh, výrobků a zboží v Evropské unii, ale mám na vás jednu přímou otázku. Eh, my například v Rumunsku jsme měli různé problémy. Parlament parlament velkou většinou přijal jaksi mm, pravidla pro tento export, ale já se chci zeptat, jaká je vaše pozice, jaký je váš postoj jako za, ministra zahraničí. Co vy si myslíte o přístupu Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru? Je to opravdu důležitá záležitost? Dobře, tak dále. Pan Skakele. Paní kolegyně, děkuji. Co se týče eh, jednání s USA, jakým způsobem bude tady probíhat to eh, řešení konfliktu. Já se chci zeptat, jak to ovlivní letevský phase-out. Světová banka samozřejmě také v tuto chvíli přeskoumává všechny eh, své záruky, politiky eh, záruka. Já se chci zeptat, jak vy jako předsednicí budete spolupracovat s členskými státy, tak aby Světová banka opravdu začala opět zohledňovat lidská práva i v tomto mezinárodním kontextu. A co se týče těch Eh, asociační dohod s latinskými, eh, s latinskoamerickými státy PCA už by mělo být v platnosti v tuto chvíli, ale DG Trade nám říká, že to je chyba rady a můžete nám k tomu něco říct, či je to tedy chyba? Tak to byly dobré otázky, děkuji. Maria Auxiliadora Korea, EPP. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře, vítáme vás v našem výboru. Jak vy jste už eh, říkal dnes eh, ráno, ano, tento týden začala vyjednávání o transatlantické eh, dohodě mezi EU a USA. Samozřejmě, že to je jedna z nejdůležitějších záležitostí, které se budete muset věnovat vy jako předsednický stát. Já bych chtěla říct, že já jsem velmi s velkou radostí poslouchala váš projev a všechno to, co jste říkalo ohledně toho, tohoto vyjednávání. Jsem velmi ráda, že tady hovoříme o tak pozitivním duchu a doufám, že i ta vyjednávání budou opravdu ukončena ve stejně pozitivním a nadšeném duchu, protože si myslím, že půjde o zcela historický moment a doufám, že opravdu tedy zajistíme vytvoření v podstatě největší zóny volného obchodu, tak velké zóny, která ještě nikdy v minulosti neexistovala a doufám, že to bude mít ekonomické výhody pro obě dvě strany. V souvislosti s tou asociační eh, dohodou mezi EU a Mercosurem, eh, jakým způsobem se to bude vyvíjet, jaký to má ještě potenciál, eh, jakým směrem se to všechno bude ubírat. Ehm, si myslíte vy, co, nebo jaký bude váš postoj jako litevského předsednictví a eh, zdali tady tedy budeme stavět například na bilaterálních eh, dohodách, například s Brazílií, nebo jakým způsobem budete postupovat. Děkuji, pan Kaspar, EPP. Ano. Eh, takže eh, já bych chtěl eh, položit jednu otázku. Nyní ve výboru jde o otázku konfliktu s surovinami, protože Spojené státy mají zákon, který je v tomto duchu. Já bych se chtěl zeptat toho, na to, jestli by nemělo smysl mít nějakou dohodu, kdyby Evropská unie plánovala Mm, přijetí takovéhoto zákona a že potom, co ten Frank Act, ten americký zákon vstoupí v platnost, tak eh, jestli eh, bychom neměli počkat, až eh, američané přepracují tento Frank Act, tento zákon, abychom tedy měli stejné řešení pro právě toto tak kritické téma. Thank you. Děkuji. Pane ministře, je to na vás. Teď asi budete potřebovat jednu hodinu na to, abyste na všechny tyto otázky odpověděl. Je to na... Takže kolik mám času? 12 minut přibližně. Hovořilo se tady hodně o těch záležitostech týkající se Ukrajiny, tak jen jestli k tomu můžete něco říci. Samozřejmě, že se mi asi nepodaří odpovědět eh, jaksi kompletně na všechny ty otázky. Nicméně se vynasnažím. Samozřejmě nejde pouze o Ukrajinu, jde o všechny státy východního eh, partnerství. V podstatě chceme tam mít všechno v jednom balečku. V první řadě, ale co se týče dohody, dohod o volném obchodu, tady to všechno pokrývá spoustu záležitostí, ne pouze ty dohody samotné, protože tady hovoříme o novém rámci pro inovativní oblasti, pro nové služby. A co se týče toho východního partnerství, tak tady hovoříme o dlouhém procesu a já bych chtěla, abyste jste byli opravdu eh, trpěliví, protože celé je to jaksi vyvíjející se proces, nejsme v žádné konečné fázi. Samozřejmě, že bude, eh, bude ještě mnoho příležitostí, v rámci níž můžou vznikat eh, různé, různé problémy, různé překážky, různé, ale také příležitosti. To znamená, že je to napojené opravdu na spoustu záležitostí. A také byla zmíněna ta um, možnost podpisu dohod s těmito třemi zeměmi. Já nevím, nevím, nemyslím si, že se nám to podaří na tom eh, summitu ve Vilniusu. Samozřejmě, eh, že že se, že se na tom pracuje. Možná, že se nám to podaří jaksi za mandátu té současné komise, ale samozřejmě, že víte, že ty věci hol trvají trošičku déle, protože všechno se musí jaksi projednat interinstitucionálně. E, to znamená, že my se pokusíme udělat opravdu vše pro to, aby za mandátu té současné stávající komise se k podpisu dohod, k, aby opravdu ty dohody byly podepsány. Co se týče USA. Tak samozřejmě, že tady eh, nejde pouze o technická vyjednávání. Eh, samozřejmě eh, chci říci jenom jednu věc. Nebo také se zmíním o Julie Timošenko, ale máme tady tři segmenty. Máme tady tak ten zvaný elektroproces. To znamená, že ti lidé, kteří na tom pracují, tak vědí, eh, co se od nich chce. Máme také výbor, který dohlíží na tento proces, což je velmi dobrá zpráva. Dále tady máme soudní reformu, ta možná nepokračuje eh, nebo nepokračuje tak eh, rychle nebo tak zásadně, jak bychom byli bývali chtěli. Tady máme opravdu mnoho problémů, hlavně jde samozřejmě o Eh, na státní zastupitelství, protože to chceme, aby bylo opravdu zcela, zcela nezávislé. To znamená, že tady je třeba zajistit naprostou nezávislost. My nicméně doufáme, že se nám to podaří někdy, protože samozřejmě i jejich znalosti se neustále navyšují. I oni to stále více a lépe chápají. Jde o to, aby opravdu vnímali všechny ty zainteresované aktory v celém tom procesu. A poté ta elektrojustice? A poté ta selektivní justice a tady vlastně mám na mysli právě eh, celý ten soudní proces eh, s paní Timošenko. To je přesně totiž ten eh, jasný případ že teď jde o to pro, propustit v podstatě nemocnou ženu z věznice. Z vězení, pardon. To znamená, tady jde o to opravdu, abychom vyeliminovali úplně všechny ty pochybnosti o selektivní justici a vy určitě se mnou budete souhlasit. To je v podstatě takový lakmusový papírek o fungování vlastně soudní, eh, soudní oblasti. To znamená, je třeba opravdu zbavit se všech překážek. A po té, co jsem to říkal, toto řekl, tak musím říct, že jsem opravdu velmi optimistický, protože protože tady si jistě vzpomenete i na Kokšněvský, na misi Kokšněvský a ta byla opravdu, eh, myslím si, pro nás velmi nápomocná. A říkám, že ve chvíli, kdy se podaří na jedné straně dosáhnout pokroku, tak i ho dosáhneme i na té druhé straně. Ale jak jsem již zmiňoval, jde opravdu o průběžný probíhající proces, protože samozřejmě, že těch eh, těch jaksi gravitačních center nebo těch center ehm, je velmi mnoho. To znamená, že tady máme různé vize, ale zaměřme se opravdu na ty naše vlastní hodnoty, eh, na ty naše vlastní principy a pojďme je podporovat tak, aby byly určitě atraktivnější pro všechny a budou samozřejmě atraktivnější, když se k nám připojí i další státy. To znamená, že nejde pouze o vyjednávání technického charakteru, jde tady o geopolitický proces. To znamená, je třeba opravdu zohledňovat úplně vše a je třeba tak také přebírat zodpovědnost za, za ty probíhající procesy. No, už jsem skoro u konce, takže velmi, velmi stručně. ale nebudu možná odpovídat celé kompletně, ale aspoň, aspoň něco k tomu, co jste zmínili. Zmínila se tady Kanada. Samozřejmě, že tady máme spoustu zájmů, které jsou jaksi v jádru té, té věci a na které bychom se měli soustředit hlavně co se týče toho eh, konečného balíčku. A já jsem to říkal, my se už vlastně blížíme k té cílové rovince, vidíme ji před očima, ale samozřejmě, eh, že potřebujeme také, aby i Kanada učinila určitý krok, protože my se samozřejmě nemůžeme vzdávat eh, naší zájmu, nemůžeme, nemůžeme pořád ustupovat, musí svůj zájem vyjádřit i Kanada. Takže to je to, co jsem chtěl říct ke Kanadě. Ukrajinu už jsem zmínil, o té jsem hovořil. Dále, co se týče té, toho, té, těch dohod a těch dalších eh, služeb, které byly zmíněny, hlavně audiovizuální služby, tak vy víte, že ty nejsou eh, pokryty. Samozřejmě existují různá doporučení a možná ta otázka, jaké tedy by to mohlo mít eh, dopady nebo eh, k čemu by to mohlo vést, tak samozřejmě, no tak si musíte počítat v nějaká dohoda nebo nějaké to rozhodnutí bylo přijato a myslím si, že si samozřejmě musíme uvědomit, že, vši, že to bude mít dopady jaksi na všechny. Dále, co se týče prism, ano, úplně v podstatě to stejné. Rada to vnímá s komisí úplně stejně. Na začátku vyjednávání EU a USA, tak my si myslíme, že tady by, jaksi to nemělo mít žádné negativní dopady, ale já samozřejmě s vámi sdílím ty obavy. Dovolte mi, abych tomu něco řekl. My tady jsme býváme jaksi velmi emocionální, což je samozřejmě pochopitelné, ale pro mě eh, osobně, já jsem přeci bývalý eh, ministr obrany a já mm, tomu moc dobře rozumím, co vše, co se jaksi souvisí s těmi úniky informací, eh, se zneužíváním údajů informací, se snahou jaksi vytvořit takovou mlhu okolo velmi důležitých zásadních otázek. To znamená, že je dobré tady postupovat jaksi různým způsobem. Mít tady jaksi ty, ty paralelní přístupy tak, abychom zajistili, že, že k něčemu takovému v budoucnosti eh, nedojde. Ta první vyjednávání byla velmi, velmi produktivní, to znamená, že se pokryla opravdu, eh, jak si se pokrylo velké spektrum otázek a záležitostí a ty vyjednávání budou pokračovat, to znamená, bude i druhé kolo, proběhne druhé kolo a uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě, že jde o velmi citlivé záležitosti, kterým se musí věnovat eh, odborníci. Ono, když to prostě budete medializovat a všechno to bude probíhat na úrovni médií, tak to asi k ničemu moc ne, ne, ne, nepovede, protože tady jde o strategické partnerství mezi námi a USA. Eh, samozřejmě, že už v minulosti jsme čelili různým problémům, budeme jim čelit asi i do budoucnosti, ale je třeba zajistit, aby nebylo zničeno to, na čem už jsme se eh, dohodli, protože tady hovoříme o dohodě, která byla vyjednána na, na úrovni expertů, odborníků, která je velmi důležitá i pro naše eh, ekonomy. A vy to v podstatě můžete i úplně jaksi jednoduše jednoduše kvantitativně spočítat, to, co, jaký to bude mít dopad na HDP na obou stranách. E, to znamená, že vidíme, jak jaké výhody by to mohlo eh, pro nás mít. Já si myslím, že bychom eh, předtím neměli zavírat oči, měli bychom to zohledňovat, měli bychom se tomu eh, věnovat, měli bychom si uvědomit, že to je něco, co je vysvětlitelné, co je legitimní, ale já bych byl samozřejmě opravdu rád, aby se ta situace v tuto chvíli jaksi vyjasnila, vysvětlila, tak abychom i nadále mohli jaksi zcela jasně vystupovat a zcela jasně vysvětlovat naše postoje. To znamená, že bychom k tomu měli přistupovat takto, jak jsem již naznačil. Co se týče toho nového návrhu komise, označování původu, tak to v podstatě není v tuto chvíli v oblasti našich pravomocí. Trade Defense Modernization, takže to je jeden z nejdůležitějších nástrojů. Samozřejmě, že musíme dávat pozor, aby to nevedlo k protekcionismu. Je třeba opravdu zajistit, aby to podpořilo právě volný obchod, aby to opravdu podpořilo a posílilo ten eh, současný eh, systém. A jde samozřejmě o to chránit a bránit eh, zájmy výrobců Evropské unie. Eh, co se týče paní Timošenka, tak o to už jsem hovořil. Co se týče těch veřejných zakázek, tak to už jsem říkal. Eh, předsednictví bude hledat samozřejmě nové, nové cesty. A co se týče vztahu mezi Evropskou unii a Čínou, to je samozřejmě velmi eh, komplikované a složité eh, téma. Samozřejmě vy se ptáte, jestli už jsme eh, připraveni. No, ještě nejsme. Samozřejmě, že to bude velmi důležitý, důležitá dohoda. Samozřejmě, že se snažíme jak si nějakým způsobem eliminovat ty překážky, kterým v tuto chvíli čelíme. A v podstatě je třeba zajistit, aby všechny ty deformující eh, praktiky, které v tuto chvíli eh, jsou prováděny, v podstatě nebránily eh, těm budoucím dohodám. To znamená, že musíme opravdu nastavit ta pravidla tak, aby se z nich staly precedenty, abychom na nich mohli pracovat dál. Samozřejmě je třeba prostě podívat se na ty dopady, které by to mělo nebo mohlo mít. To je v podstatě úplně to stejné, co jsem říkal v souvislosti s Ruskou federací to znamená, že tady samozřejmě je třeba to pozorovat eh, a mm, jak si vnímat, kde jsou ta rizika, kde je celý ten proces neférový, nespravedlivý. Co se týče transparentnosti, předsednictví se samozřejmě pokusí, aby ta vyjednávání probíhala včas, a to jak před a také po těch vyjednávacích kolech. Eh, takto v každém případě budeme chtít postupovat. Prosím vás, upozorněte nás na to, pokud tak postupovat eh, nebudeme. Samozřejmě, že budeme spolupracovat eh, i s komisí a zároveň také potřebujeme zajistit, aby celá ta vyjednávání prostě probíhala tak, jak mají. To znamená, eh, že tady samozřejmě budeme pracovat i s utajenými informacemi a ty se řídí samozřejmě zcela jasnými pravidly. To znamená, že samozřejmě, že budou jaksi sdílena mezi určitou eh, skupinou a je třeba vědět, jakým způsobem, jak si zajistit, aby ty informace se dostaly opravdu pouze do, těch, do rukou těch, ke kterým se mají dostat. To znamená, že toto jsou pravidla, která jednoduše je třeba, je třeba respektovat a takovým způsobem budeme, budeme pracovat. To znamená, že my se pokusíme zajistit opravdu, aby ta vyjednávání probíhala tak, jak mají, abychom eh, postupovali tak, jak se má. Dále to, na co se ptá paní kolegyně Šaké, tak to opět zase nespadá jaksi do mých pravomocí, takže bohužel nemohu nic říct. Co se týče dohy a s, a VTO, tak já jsem byl velmi stručný, protože jsem prostě měl opravdu velmi málo času. To eh, jak se neznamená, že by to pro nás nebylo zcela zásadní téma. Samozřejmě, že to je zcela eh, rozhodující konfor, konference, protože tady hovoříme opravdu o mnohostraných nebo vícestraných eh, pravidlech obchodu pro všechny. Myslím si, že bychom opravdu měli dělat všechno pro to, aby tento systém byl eh, zachován, protože my takovýto systém obchodování potřebujeme. A to to znamená, že samozřejmě, že nejde o to pouze ten systém zachovat, ale jde o to, aby se i nadále rozvíjel, aby se přizpůsoboval té současné eh, situaci. Samozřejmě, že co se týče té obchodní facilitace, tak to bude také pro nás zcela eh, zásadní. Samozřejmě, že to všechno nebude jedno ducha, protože chceme opravdu zajistit co nejsmysluplnější výsledky. Chceme, aby ty eh, hranice byly co nejvyšší, nebo ty standardy byly co nejvyšší. Samozřejmě nechceme, aby, eh, aby byly neustále přijímány jenom nějaké výjimky, aby lidé mohli obcházet, nebo aby ty strany mohly obcházet závazky, ke kterým eh, se zavázaly. To znamená, že jde o to opravdu zajistit to, aby celý ten systém fungoval a nebyl podkopáván sa- samými výjimkami. Co se týče celní unie? Tak já už jsem řekl, že v podstatě toto se neustále vyvíjí. I v tuto chvíli není to žádná science fiction. Eh, celní unie byla vytvořena na úplně jiných základech než ta naše. Tady hovořím o zásadách, orientaci a tak dále. Prostě o všem. A já prostě říkám, že to je vize, která už se v tuto chvíli provádí. A Euroazijská unie, to není jenom eh, nějaký hospodářský celek, nějaká celní unie, ale skutečně eh, se tam vytváří úplně komplexní vize. A teď v podstatě jde o to, aby ty země, o kterých hovoříme, eh, se rozhodly. A tady se zase vracíme k tomu našemu východnímu partnerství a je třeba znovu zmínit jaksi nějaké hmatatelné pobídky, které nabízíme svým partnerům, protože ostatní tyto pobídky nabízejí také. A možná někdy to dělají i efektivněji než my. Co tady bylo dále? Mercosur. Ano, to bychom měli zmínit, protože samozřejmě by se měly eh, aktivně účastnit obě strany. Do konce roku 2013 přístup na trh, ano, to bychom velice rádi. Byli bychom rádi, kdybychom v oblasti Mercosuru eh, přišli s nějakou ambiciozní nabídkou, tak aby tam vznikl nějaký eh, jaksi dobrý impuls pro obnovu vyjednávání v rámci uh, volného obchodu. Rumunsko, Bulharsko a Schengen, to se netýká skutečně oblasti obchodu. Ano, budeme se snažit, jak si udělat co nejvíce pro to, ale je to teď v tu chvíli, tuto chvíli v podstatě na vás, abyste jak si splnili své závazky. Ano, předsednictví k tomu má pozitivní přístup, ale nic, nic víc. Uh, Jižní Amerika, ano, tam to jde v podstatě dobře. Uh, pokud o Střední Ameriku, tam by se to mělo eh, prozatímně začít vlastně ehm, uplatňovat velice brzy s výjimkou Guatemaly. To je asi vše, já už tuto chvíli skutečně musím skončit. Velice vám děkuji za všechny vaše otázky. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Byla to skutečně velice mm, živá a plodná debata. Takže si myslím, že můžeme prohlásit tuto diskuzi za velice úspěšnou. Mnoho, přejeme mnoho štěstí vašemu předsednictví a můžete počítat s naší podporou. Takže dovolte, abych se s vámi už rozloučil. A dalším tématem, bodem na pořadu jednání, je bod číslo 5 současný stav probíhajících jednání o mezinárodním obchodu. Naším dalším hostem bude generální ředitel generální ředitelství Komise pro obchod, pan Jean-Luc Marty. Je to neveřejná část našeho jednání, takže bych chtěl požádat